Genau. So. Good morning. Good morning. Dobré ráno, vážení kolegové. Jako předseda výboru pro kontrolu rozpočtu dnes ráno srdečně vítám kolegy a kolegyně z rozpočtového výboru. Máme společné zasedání. Jedná se o nařízení rozpočtu. A předtím, než předám slovo navrhovateli, tak bych rád zde požádal Jutu Hauk jako předsedkyně rozpočtového výboru o pár slov. Děkuji. Dnes se dostáváme k tomu, že budeme hovořit o výsledcích velice dlouhé práce, která byla realizována zvláště dvěma kolegy, ale také celým týmem, který vyjednával s radou. Dostáváme se tedy k úspěšnému závěru. A dnes je pouze naším úkolem, abychom zde tuto akci, která byla prováděna našimi dvěma výbory, aby byla stvrzena v rámci našeho návrhu rozpočtu. To znamená, měli bychom toto potvrdit jedním hlasováním. My tedy nemáme vlastně skoro žádnou práci nyní. Ta práce proběhla předtím. A měli bychom poděkovat Ingeborg Gressle a také panu Rivelinimu. Měli bychom jim srdečně poblahopřát k vykonané práci, která trvala mnoho hodin, dnů, týdnů a měsíců. Kdy jsme dostávali zprávy o stavu vyjednávání, a my jsme se snažili, říkám důrazně právě snažili, toto slovo je důležité, my jsme se snažili držet krok s tím vyjednávacím týmem. Doufám, že se nám to určitým způsobem podařilo. Nejsme tedy úplně tedy u toho úspěšného závěru, ale téměř. A doufejme, že tedy toto hlasování nám umožní se dostat tomuto absolutnímu konečnému eh, úspěchu. Takže děkujeme Ingeborg, děkujeme panu Rivelinimu. Já, vielen Dank. Eh. Děkuji, milá kolegyně Juto Hauk. Jako kontrolor rozpočtu jsem střízlivý člověk a jsem rád, pokud se podaří dosáhnout výsledků ale samozřejmě se rozsáhle připojuji těmto díkům našim zpravodajům, protože se jednalo o celou řadu jednání, technické trialogy a také politické trialogy. Takže předtím, než skutečně jsme mohli vyjádřit tuto radost, bylo tady mnoho jednání s radou a také eh, samozřejmě mohu říci, že bychom si mohli představit i více Výsledku eh, parlament samozřejmě musel se přizpůsobit tak, abychom dospěli k společnému základu. A eh, také tady byla celá řada aspektů, která je propojena s tímto víceletým finančním rámcem. V každém případě si myslím, že tento kompromis je slušný, je to úspěch, je to pokrok, tedy ve prospěch lepšího využívání peněz daňových poplatníků. Ale samozřejmě, že by bylo bývalo žádoucí e, dospět eh, ještě k dalším výsledkům. My samozřejmě musíme zde hlasovat. Víte, že eh, tady bude binární rozhodnutí, ano, ne, anebo tedy e, odvrhnutí celého tohoto nařízení. E, Máte všichni k dispozici eh, stanoviska, Tady jsme poslali e-mailem v písemné formě a pokud tomu tak eh, nebylo, nedostali jste toto upozornění, že máte k dispozici tyto podklady, tak to říkám nyní. 23. října eh, bude hlasování. Tady se na tom nic nemění a tím vlastně pro toto období prosadíme velmi důležitý zákon, který je takto dopracován až do závěrečného stádia. Paní Ingeborg Kresle a pan Rivelini eh, se o to velmi zasloužili. Chci zvláště říci, že spolupráce s Ingeborg Kresle byla vynikající. Jednání byla již tak dostatečně složitá eh, s radou a bez jejího zapojení eh, by nebylo možné takto postoupit. Nyní bych rád předal slovo oběma zpravodajům, pokud si to přejí. Pane Crescendo Rivelini, přejete si vystoupit jako zpravodaj? Pokud ano, máte slovo. Inge kde bych chtěla začít. Takže Inge má slovo. Děkuji. Všichni jsme eh, velmi laskaví vůči mě, z toho jsem nedůvěřivá. Já bych chtěla poděkovat spolu s a také všem kolegům, kteří se účastnili, a také panu předsedovi, který eh, řídil trialog. Chtěla bych poděkovat také mnoha pilným lidem z komise, z rady a z parlamentu, také lingvistům, kteří eh, pracovali na této záležitosti v létě. Děkuji také za tu nezbytnou motivaci. Výsledek je dobrý, je slušný. Já bych si byla přála, kdybychom mohli mít také plenární rozpravu, abychom mohli vysvětlit, čeho jsme dosáhli z hlediska evropské zprávy a z hlediska zprávy v členských státech. Tato záležitost. Toto nařízení je také důkazem eh, spolupráce v rámci parlamentu bez hm, velkých sporů. To je také důležité, protože se o to musíme vždy pokoušet. Pak bych se chtěla eh, zmínit o draft statements. To tam bylo přidáno. Máme společné statements a pak máme jednostrané statements. Co se týče jednostranných eh, prohlášení, tak tady nikdy nebylo řečeno, že to bude součást toho společného textu. Já si ještě dobře pamatuji diskuse na toto téma, protože tehdy mi bylo vyrožováno z hlediska vyjednávání s radou vysvětlení, k čemu může jednostrané prohlášení vést. Proto bych chtěla říci, že jednostrané statements nebylo nikdy akceptováno. Takže neměli bychom zde vyvolávat dojem, že eh, v rámci společných textů bychom s tímto souhlasili. My jsme nikdy nesouhlasili s jednostranným prohlášením, máme na to jiný názor. Pak je tady ještě jeden bod, který jsem musela vysvětlit, ten bude také písemně. Týká se to 85,9 milionů, které byly poskytnuty na budovy z hlediska eh, Belgie. To je článek 18 našeho nařízení. Jsou to vlastně jakési vnější náklady. To je důležitý bod pro nás, protože tato částka, kterou musíme naspořit v těch budoucích letech z hlediska budov parlamentu, podle změn eh, nařízení by se toto mělo zpětně postoupit členským státům a to není možné, takže tady využijeme našeho práva, abychom se k tomu vyjádřili momentálně bylo obtížné o tom diskutovat, eh, protože tady u otázek budov jsme dosahli některých dobrých směn díky Monice Holmajerové a už tak ta diskuze na toto téma byla obtížná. Takže tato částka ze strany Belgie bude spadat do toho starého režimu. Chtěla bych eh, srdečně poděkovat. Máme tady dobrý výsledek. Bylo by dobré, aby se to přeneslo také do sektorových oblastí. Děkuji. Mnohokrát děkuji, paní Gresle. A nyní dávám slovo panu Rivelinimu. Prosím. Myslím si, že nemám příliš mnoho, co bych dodal k tomu, co řekla paní Gresle. V každém případě děkuji všem kolegům. Já bych chtěl přistoupit k politickému vyhodnocení. Šlo o dlouhodobou práci. A paní Gresle obhajovala výsady Evropského parlamentu Spolupracovali jsme s ostatními kolegy z politických skupin a mohl jsem konstatovat existenci skutečné synergie, která umožnila obhájit výsady Evropského parlamentu v těch stěžejních chvílích pro Evropu. Podařilo se nám obhájit výsady Evropského parlamentu a tudíž práva evropských občanů. Potvrzuji to, co řekla paní Gresle ohledně jednostraného prohlášení. Museli jsme přijmout celou řadu kompromisů. A to je práce, která je zásluhou všech členů parlamentu, všech politických skupin. Byla tady nastavena optimální synergie a ta práce byla více než uspokojivá. Na závěr bych si přál zvláště poděkovat Inge. To je mimořádná žena. Byla tvrdá jako skála. Někdy se mi o ní dokonce zdá, Ja, vielen Dank. Wir haben die Stellungnahmen der Děkuji, takže jsme slyšeli stanovisko zpravodajů. Nikdo se nehlásí, takže pokud s tím budete souhlasit, přistoupíme k hlasování. A tady technická připomínka, pan Odi. Ano, pane předsedo. Já bych chtěl vědět, zda při hlasování, které je velmi důležité, byla dodržena pravidla multilingvismu. Pokud nikoliv, tak eh, bych eh, chtěl vyjádřit protest. Eh, paní předsedkyně, pane předsedo. Můžeme to vyjasnit, tuto otázku? Yeah. Mhm. Uh, mm. Ja. Also ich bin gerade in... Právě jsem byl informován, že dnes jsme povinni přijmout anglickou verzi toho souhlaseného textu. Jsou tady k dispozici jazykové mutace, ty jsou ještě prověřovány lingvisty, takže není ještě možné předložit eh, mutace všech jazyků, které by byly odsouhlaseny lingvisty. Takže tato námitka pana Ody je odůvodněná, oprávněná, zapíšeme ji do zápisu, ale přesto musíme hlasovat, protože jinak bychom nedodřeli harmonogram. Je ale důležité v této eh, oblasti poukázat na tento jazykový režim. Ale z faktických důvodů nebylo možné postupovat jinak při plenárním zasedání budou k dispozici všechny jazykové mutace. Navrhuji, pokud s tím souhlasíte, abychom toto zapsali do zápisu v tom smyslu, že jsme vzali eh, na vědomí tuto záležitost, že je tady doporučení obou návrhů pro hlasování na plenáce je nutné mít k dispozici všechny jazykové mutace, které budou do té doby předloženy. Podle mé informace z rozpočtového výboru zde máme 11 členů, to je nezbytné, a z e, našeho výboru 8. Minimálně, minimálně, to je minimální počet. Vycházím z toho, že členové nebo náhradníci jsou tady a že je možné tedy hlasovat. Budeme hlasovat elektronicky. Takže se ptám, kdo je pro tento kompromisní text ohledně rozpočtu Evropské unie, tak jak to bylo zasláno 12. září 2012 ohledně celkového stanoviska MMF, k budovám a také k článku 91, to je 1 a 11 a 12 statements. Takže hlasujeme, ptám se, kdo je pro, hlasujeme elektronické hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni? Uzavírám hlasování. Hlasování je ukončeno. Takže konstatuji, že je tady jasná většina obou výborů, nemohlo tomu být jinak. Ještě jednou já osobně blahopřeji, gratuluji oběma navrhovatelům k tomuto jasnému signálu, který vzešel z hlasování obou výborů. Děkujeme všem kolegům, kteří eh, přišli sem, aby mohli hlasovat. A všem přeji pěkný den. No a my si uděláme pět minut pauzu a pak budeme pokračovat. Dear colleagues, I, I suggest that we continue. Kolegové, eh, navrhuji, že bychom pokračovali dál. Já, když dovolíte, bych tedy navázal na program přerušeného zasedání. Zprávu paní Holmajerové jsme odložili, takže hlasovat dnes nebudeme. A tím se dostáváme rovnou k příštímu bodu na programu, to je číslo 13 a jde o studii o praxi v oblasti rozpočtové kontroly v parlamentech členských států. Já bych eh, ještě připomněl, že my jako výbor pro rozpočtovou kontrolu bychom měli uvažovat o tom, jak poněkud zintenzivnit kontakty s národními parlamenty. A toto by mohla být schůdná cesta a zároveň cesta ke zvýšení povědomí o rozpočtové kontrole a také v souvislosti s ESM bych tedy připomněl, že ESM, ESFF a ESFM, e, tady e, to jsou oblasti, ve kterých Evropský parlament e, úspěšně bojoval spolu s národními parlamenty o to, aby účetní dvory měly nad těmito institucemi kontrolu. Také já bych nyní dal slovo panu zpravodaji Gerber Janovi Gebrandimu. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že nejdříve bychom se podívali na prezentaci studie. Dobře, já jsem vám jenom chtěl dát příležitost to nějak uvést, ale prosím, tak eh, až po prezentaci. Takže nyní tedy eh, vítám eh, paní López Fernández a její kolegům, kteří nám představí tuto studii. Děkuji vám, přeji vám, přeji vám dobré ráno. My jsme měli včera večer eh, štěstí eh, na počasí, dnes ovšem ráno prší. Doufám, že eh, to není zlé znamení pro tuto zprávu. Já také vítám paní López, která pracuje pro Blomayer Sans. A já bych nyní chtěl vám představit, jakým způsobem tato studie byla prováděna, na co jsme se přitom soustředovali. Paní López pohovoří trošku o výsledcích a pak se zastavíme doporučením. Takže hlavním cílem studie bylo zaměřit se na účinnost udělování absolutoria rozpočtům ze strany členských parlamentů a dále, eh, co by si z toho mohl vzít za poučení Evropský parlament eh, do svých eh, vlastních postupů pro udělování absolutoria. Jedním z aspektů té otázky účinnosti či efektivnosti je otázka tedy, jak ji vlastně definovat. A my jsme o tom jednali také s parlamentní administrativou zde a víme tedy, že eh, to má dvě stránky. Jedna, který zdravé finanční řízení, eh, to znamená tak, aby to odpovídalo profesionálním standardům ve finančnictví. A další věc je posilování transparentnosti což je v rámci posilování důvěry v evropské instituce a instituce jako takové. My jsme se rozhodli, že provedeme jakousi revizi současné politiky a praxe v Evropském parlamentu a následovalo provedení deseti studií v členských, deseti členských zemích Evropské unie. Bylo to Česko, Německo, Dánsko, Estonsko, Španělsko, Finsko, Francie, Nizozemí, Polsko, Velká Británie, plus jedna externí země, Kanada. E, samozřejmě, že jsme se mohli zaměřit i na některé jiné země, ale mm, my jsme chtěli aby eh, ty studie probíhaly jakýmsi eh, paralelním způsobem a byly porovnatelné, eh, pro což třeba bylo vhodná ta Kanada. Poté jsme tedy zpětnou vazbu, zpětné výsledky dali k dispozici všem zemím EU, no a společně jsme provedli komparativní analýzu. Jedna věc, která vyplynula velice jasně, Eh, bylo to, že eh, to srovnání má eh, řadu všelijakých háčků. A sice, že parlamentní výdaje nejsou uspořádány úplně stejně podle těch kategorií, takže třeba když se podíváme na třetí sloupec, to je Německo, tak ta modrá část dole, to jsou výdaje hrazené poslancům. A v Dánsku vidíte, že je to daleko více proporcionálně. E, čili co to znamená? Je efektivnější, pokud mají e, větší, méně peněz poslanci a více administrativa, anebo je to spíše naopak, ono je těžko říci, e, protože de facto eh, ty oblasti, které jsou rozdělené, to rozdělení oblastí mezi poslance a administrativa je velice, velice rozdílné. A dále eh, samozřejmě ta, to sestavení rozpočtu je velice odlišné. No a také jsou tady otázky tradice politického a praktického dozoru nad parlamentními financemi a samozřejmě to má své historické kořeny. A teď předám slovo Carmen a pak se ještě vrátím k mikrofonu později. Jedna z otázek, kterou jsme řešili s respondenty studie, byla potřeba reformy současného postupu v souvislosti s absolutoriem. A zjistili jsme, že téměř jedna třetina respondentů by uvítala výměnu názorů týkající se osvědčených postupů v tomto směru. A zde na tomto grafu vidíme tedy reakce na potřebu reform. A jak Michael řekl, vnímání efektivity je rozdílné a dosahování dvou hlavních cílů, tedy zajistit řádné finanční řízení a zajistit transparentnost parlamentní instituce. A integrita absolutoria přispívá k vytváření institucionální důvěryhodnosti a odpovědnosti. A to vede Jedna jedné z klíčových otázek, kterou definovala studie. Je tu narůstající poptávka po vyšší transparentnosti veřejných institucí. To je klíčový faktor, který umožňuje širší kontrolu občanské společnosti a externí dohled nad tím, jak veřejné instituce spravují veřejné prostředky a nedostatek transparentnosti může negativně ovlivnit pověst parlamentu a pracovníky parlamentu. A takovéto ukazatele transparentnosti ukazují významnou korelaci mezi vnímáním a povědomím o práci parlamentu a mírou důvěry, kterou má občanská společnost v parlamentní instituce. Tato otázka souvisí mimo jiné s prostředím zúčastněných eh, subjektů v tomto prostředí jsme definovali tři kategorie subjektů, tedy interní subjekty, což jsou poslanci, pracovníci parlamentu a interní kontrola, pokud existuje. Druhá kategorie, to jsou externí institucionální subjekty, soukromé kontrolní instituce, nejvyšší kontrolní úřad a úřad vlády, ministerstva a další rezorty. A potom jsou tu další subjekty ve společnosti, které zatím nejsou zapojeny do procesu souvisejících s absolutoriem, s udělením absolutoria pro parlament. Ale mají také svůj názor a mohou přispět k transparentnosti v tom, že umožní občanům kontrolovat a hodnotit činnost parlamentu. Takže zde vznikne další vrstva, která kontroluje to, jak parlament vynakládá veřejné prostředky. Existují tedy dvě kategorie subjektů, které jsou zapojeny do procesu parlamentního absolutoria. To jsou tedy ty interní a externí subjekty, zúčastněné strany. A samozřejmě v rámci rozvoje tohoto procesu jsme narazili na velmi různorodé postupy v jednotlivých národních parlamentech. A abych uvedla jenom některé příklady, které osvětlí jednotlivé aspekty tohoto procesu, mohu uvést Německo, kde Bundestag velmi dobře umí připravit absolutorium, protože má za to, že solidní, kvalitní příprava zamezí následným komplikacím a učiní tedy plynulý ten další průběh procesu. V některých jiných členských státech taková formalizovaná příprava neexistuje, a ani neexistují postupy pro rozpočtové absolutorium v Španělsku a podobně. A tam dochází k velmi intenzivnímu monitoringu zevnitř. A to umožní instituci definovat a řídit riziko. A to ve fázi, kde je možná ještě přistoupit eh, k interním nápravným krokům. A vnější zúčastněné strany, například v případu Estonska, kde nejvyšší kontrolní úřad připravuje ročně konkrétní zprávu o účtu generálního sekretariátu parlamentu. A stojí za to také zmínit Spojené království, což je jasný příklad toho, jak veřejný tlak eh, vedl ke změnám v rozpočtovém systému parlamentu, kdy parlamentní výdaje byly rozděleny po dvou liniích, tedy provozní náklady a výdaje poslanců, které jsou sledovány odlišně. Děkuji. Věřím, že tím jste získali určitý náhled na zpětnou vazbu, která existuje a kterou jsme zaznamenali během případových studií. A nyní v závěru bych chtěl dospět k osvědčeným postupům, které jsme zjistili a které vlastně tvoří doporučení pro podporu efektivního rozpočtového absolutoria. Tedy doporučení 1 a 2. A snad bych je uvedl poměrně dlouze jsme hovořili o tom, co byste si měl odnést domů z této studie? Až jsou to dvě věci. Za prvé, existuje skutečně bohatá praxe, ze které je možné vycházet. A samo zpráva obsahuje celou řadu dalších příkladů. A je důležité mít o tom povědomí a také získávat eh, aktuální informace o tom, jak probíhá proces kontroly veřejných výdajů. Také si nás dělení, že zatím neexistuje dostatečná externí složka, tedy externí zapojení toho třetího kruhu zúčastněných subjektů. Institucionální subjekty, které jsou součástí a v evropském případu to bude tedy Evropský účetní dvůr a kontrolní společnosti, tak Carmen hovořila o té vnější poptávce. Je tu velký tlak na transparentnost občanské společnosti, z veřejnosti. A veřejnost by mohla využívat mnohem více nástrojů. A je důležité tedy tímto směrem budovat důvěru. A je to asi poměrně obtížný krok. Třetí věc, abychom k tomu dospěli, tak je třeba vytvořit eh, robustní systém rozpočtové kontroly. Pokud zaznívají dotazy na výdaje a na rozpočtování, je třeba mít možnost na ně s důvěrou odpovídat. A to je to první doporučení. Tedy mít eh, takový systém, který bude vyvolávat důvěru, který bude dostatečně solidní a který bude skýtat možnosti různorodého přístupu ke kontrole. Tedy další doporučení, transparent, veřejná transparentnost, dostupnost rozpočtu, také dostupnost včas z širokého dokumentárního základu. Zvažovali jsme zavedení tedy dostatečné míry odpovědnosti a průhlednosti u účtu jednotlivých poslanců, které by bylo řešeno externí kontrolou. A veřejný tlak právě vyvolal takovýto systém. A samozřejmě to bylo přijato z nevolí celou řadou eh, samotných eh, zákonodárců. A konečně dostatečné zvyšování kvalifikace osob, které se zabývají rozpočtovým absolutoriem. Je třeba, aby měli možnost sledovat ten postup krok za krokem. Konkrétně vzato, a to je také rozpracováno ve zprávě, zapojit vnější odborníky a také zapracovat a spolupracovat tedy s nejvyšším kontrolním úřadem, s nejvyšší kontrolní institucí, získávat vnější stanovisko nezávislého soukromého auditora a umožnit eh, konkrétní funkci inspekce. Také vypracovat systém pro eh, analýzu a pro realizaci doporučení, které vyplývají z jednotlivých kontrol. A měl by být eh, možné sledovat, zda v následujících letech příslušná doporučení byla skutečně eh, zapracována a realizována. Transparentnost znamená vypracovávat tedy roční auditní zprávu a přiřazovat tedy k položky, k jednotlivým údajům, umožnit zapojení nevládní a externí nezávislé složky do této funkce. Je tu jasný užitek z hlediska získávání důvěry, vytváření dokumentární základny. A já přeskočím tedy k závěru. Tedy formalizovaný postup u absolutoria Existuje celá řada způsobů, jak je to řešeno v národních parlamentech. V některých parlamentech je to vysoce formalizované a je to užitečné, protože je možné prokázat, jaký je současný stav eh, vnitřní kontroly. A jinde ten proces není tak formalizovaný. Neřekl bych, že neformální, ale myslím, že příklad napří- eh, Španělska, který byl uveden, a Polska, existuje, to neznamená, že by to vedlo ke zneužívání veřejných prostředků, ale je, je obtížnější dohledat jednotlivé položky a skutečně důležité je otevřít okna a dát možnost nahlédnout do těchto procesů. Děkuji mnohokrát, pane Blumare a paní López Fernández. Děkuji za uvedení této studie a za výsledky a věřím, že kolegové se k tomu vyjádří a nejdříve pan Gerbrandy. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Hamere a paní López Fernández. Vaše závěrečné doporučení otevřít okna. Myslím, že to je velmi pozitivní závěr této zprávy. A myslím, že tato zpráva vytváří správný impuls pro oživení diskuse o absolutoriu a o tom, jak my kontrolujeme vlastní účetní knihy a jak eh, odpovědně přistupujeme k vlastním výdajům. V celé diskusi o tom, zda parlament by měl udělovat absolutorium sám sobě, eh, já se obávám, že není jiné řešení a je velmi pozitivní v že vidíme v této studii, že členské státy i Kanada postupují zcela stejně, ale s různou mírou transparentnosti. Srovnání mezi jednotlivými členskými státy a Evropským parlamentem. Myslím, že na tom nejsme nejhůře, jsme tak uprostřed, co se týče transparentnosti postupu a způsobu, jak organizujeme absolutorium. A myslím, že několik věcí ve studii může přispět k, ke zdokonalení našeho, naší procedury související s absolutoriem. Mám několik připomínek. Mně se velmi líbila ta, mně se líbil ten první slide, které subjekty jsou zapojeny do procesu absolutoria. A závěr byl, že to je čistě interní zážitost eh, v Evropském parlamentu. A například voličstvo jsou naprosto mimo proces. neřekl, neřeknu asi, že by byly úplně vynecháni svého postupu, ale nemají dostatek e, informací, každopádně těch informací asi mají nedostatek. A pan Hamr hovořil o otevření oken. Já myslím, že nedostatečná transparentnost je věc, kterou bychom se měli vážně zabývat. Několik dalších informací. Podívejme se na vlastní postupy. Samozřejmě existuje interní auditor, ale jeho zprávy nejsou zveřejňovány a zpravodaj má velmi úzký pracovní vztah s interním auditorem. A do značné míry to závisí na tom, jak spolupracuje zpravodaj s interním auditorem. A zda otázky interního auditu skutečně vyplynou do toho procesu. A myslím, že bychom měli pracovat otevřeněji s interním auditem. Ale ten audit bude, ta kontrola bude stále interní. Samozřejmě je tu potom Evropský účetní dvůr a víme, že součástí výroční zprávy účetního dvora k parlamentu je obvykle několik řádek pouze. Je uvedeno několik příkladů a není to příliš podrobný pohled tedy který by se zaměřoval na naše účetní knihy ze strany účetního dvora. A myslím, že to také tedy může vyvolat dojem nedostatečné transparentnosti. Jsou země jako Spojené království, které byly součástí studie, kde účetní dvůr zveřejňuje s, s úplnou zprávu o parlamentu a myslím, že bychom to měli projednat zde, nejen v našem výboru, ale také bychom do toho měli zapojit předsednictvo parlamentu. Další prvek, a to také ze Spojeného království, mít eh, externí audit, externí kontrolu, která by proběhla. A pro někoho by to v parlamentu mohlo být velmi obtížné a nepříjemné. A pokud budeme brát eh, naši pravomoc v oblasti absolutoria vážně, tak potřebujeme externí audit, nezávislé organizace, a nevadilo by mi, kdyby v polovině volebního období došlo k extenzivní externí kontrole parlamentu. A měli bychom se tímto také zabývat. Kanada tak postupuje. A Kanada zveřejňuje i výsledky takové kontroly. Já neříkám, že bychom měli zveřejnit všechno, ale minimálně členové našeho výboru by měli mít eh, více informací z externí kontroly. A problém je v tom, že v současnosti je velmi těžké se do těch účetních knih dostat. Konečně, pane předsedo, úloha předsedy parlamentu. Ve studii nevidím mnoho zmínek o úloze předsedy parlamentu. A převzetí odpovědnosti jakožto předseda parlamentu je více než jenom předsedat plenárnímu zasedání a související povinnosti. Je to také převzetí odpovědnosti za výdaje parlamentu a to je klíčová úloha pro předsedu parlamentu. A určitě nechápu, proč v Evropském parlamentu předseda není osobně zapojen do procesu udělení absolutora. Proč nemáme veřejnou plenární rozpravu za účasti předsedy parlamentu a kde by předseda obhajoval konkrétní výdaje parlamentu. To je snad věc, na které bychom mohli do budoucnosti zapracovat. Tím bychom byli mnohem odpovědnější a také předseda by více odpovídal za věci, které se odehrávají v Evropském parlamentu. Konečně je velmi pozitivní mít takovou studii. Bylo mi řečeno, že je velmi těžké pro pana Hamra a paní López získávat správné informace, protože takových studií příliš neexistuje. A tady vychází z, v první řadě z, z průzkumu a moje otázka na vás je, zda máte pocit, že existuje skutečně vážný nedostatek informací o absolutoriu a myslím, že studie samotná nestačí. Měli bychom přemýšlet o tom, jak naložit z výsledky studie a existují dostatečné důvody pro to, abychom se velmi podrobně zabývali naším vlastním postupem, zejména nedostatkem transparentnosti. A chtěl bych vás požádat, pane předsedo, abyste se tedy zabýval návrhy našeho výboru, jak budeme postupovat po této prezentace a po této stručné rozpravě, která proběhne. Myslím, že bychom to měli projednat s předsednictvem, s předsedou EP, osobně. A měli bychom se zabývat tím, zda nepředložíme návrhy do, v blízké budoucnosti, které by vážně zdokonalily naše vlastní udělování absolutora. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego Gerbenzi. Já jsem přesvědčen, že eh, toto je návrh, eh, který určitě nás učiní populárnější v prezidiu parlamentu a já předpokládám, že naše situace, naše diskuse jsou sledovány ze strany členů předsednictva. Ne, tak eh, my jsme rádi, že můžeme reflektovat situaci v českých zemích, učit se od nich možná také, oni se budou chtít poučit od nás a není to poprvé, co se do něčeho takového pouštíme. Já to nebudu dále komentovat, ale vzhledem k tomu, že jste mě přímo oslovili jako předsedu tohoto výboru, tak se k tomu musím vyjádřit a musím říci, že jsme naprosto připraveni bojovat za lepší postupy rozpočtové kontroly. Ale myslím, že eh, jsou zde další, kteří by si chtěli vzít slovo kolegyně Ine Gresle. Eh, děkuji vám za tuto studii. a připouštím, že jsem ji ještě nečetla, ale budu si ji chtít přečíst eh, velice pozorně. Eh, poněvadž když už se prolomují tabu, tak je dobré vědět, proč to člověk dělá. Čili proto si to chci prostudovat velmi pozorně. Já bych chtěl něco málo říci kolegovi Gerbrandimu. Eh, není pravda, že bychom se tady příliš nestarali o rozpočet parlamentu. Naopak eh, přeskoumáváme ho daleko intenzivněji než třeba Eh, než třeba rozpočet komise. Máme tady vždycky zpravodaj, ale je také možné, že se nezaměřujeme úplně na všechno. Možná, že bychom se měli zaměřit také na rozpočtový proces a počítat s tím, že běžný poslanec eh, a také běžný člen rozpočtového výboru se de facto vzdaluje od Eh, rozhodování, prostě vliv eh, řadového poslance na rozhodování v parlamentu kolem rozpočtu eh, klesá, protože ta pravomoc se silněji přesunuje do prezidia. A je to tak, že de facto jak řadoví poslanci, tak třeba řadový komisař, abych tak řekla, Eh, nemají možnost ovlivňovat rozpočet eh, jednotlivě. Takže toto je také předmětem toho odkládaného slyšení. V podstatě eh, zkoumáme, o tom, zkoumáme to, jaký skutečně vliv mají poslanci, politici na rozpočty. Čili my tady také máme úřednictvo, ten, ten nejvyšší úředník je tady generální tajemník, ten všechno podepisuje a potom nám skládá účty. A on samozřejmě e, podepisuje tedy e, jak si to, co se mu e, řekne, de facto rozhoduje předseda parlamentu, když to zjednoduším, a e, hlavu na špalek svým podpisem za to klade generální tajemník. Eh, čili já bych se docela ráda zabývala otázkou, jak dát politikům větší pravomoce zasahovat do rozpočtu a tím pádem také větší zodpovědnost. My jsme se tedy tím zabývali s kolegou Tojerem a prostě je to tak, jak říkám, ale musím říci, že Eh, přece jenom ve srovnání s národními parlamenty eh, my skládáme daleko více účtů a i sami se kontrolujeme. Myslím, že je to daleko více než na úrovni národních parlamentů. Eh, třeba já vím, že tady kolegové v Itálii udělali velké téma z bazénu v budově parlamentu to je dobře, ale my třeba jsme zabránili výstavbě bazénu v našem parlamentu. Takže otázka je, jestli to naše absolutorium, jestli skutečně se zaměřuje na ty, na ty správné věci. Eh, mě by zajímalo tedy, kdybyste toto mohli trošku posoudit, eh, tuto otázku, a jestli byste mohli tedy naznačit tak, jako, jak si třeba stojíme ve srovnání s národními parlamenty a podobně. Dobře, děkuji. Teď eh, myslím, že jsem nikoho nepřehlédl, kdo by se chtěl eh, zapojit do diskuse. A já bych tedy přidal jednu otázku sám. Mě by zajímalo, do jaké míry vaše analýza kontroly rozpočtu vydala nějaké indikace toho, které parlamenty již uplatňují zásadu New Public Management. Eh, zkušenost je taková, že v krátkodobém horizontu, teda tom ročním, eh, v podstatě není prakticky možné změnit výdaje rozpočtu. Velká část e, to jsou mandatorní e, výdaje v národních parlamentech, zejména sociální, nebo jsou už předem určeny jiným způsobem, e, nebo jsou to náklady na údržbu a provozování investic, které již byly učiněny, a de facto eh, to platí i pro úroveň obcí a měst. A eh, de facto všude se uplatňují eh, takové ty hospodářské, nebo respektive pravidla, analýzy a podobně ze sféry hospodářství. Zajímalo mě, jestli jste identifikovali nějaké osvědčené postupy, Eh, že by třeba kontrola rozpočtu eh, mohla být účinnějším nástrojem než potom zpětné vyhodnocování eh, auditních zpráv a zpráv účetního dvora a podobně. Čili jestli tady ta rozpočtová kontrola se může dívat také alespoň kousek dopředu, to by nás zajímalo. To je něco, co nás zajímá také v souvislosti s realizací evropského semestru. To je otázka rozpočtových deficitů, jakým způsobem vznikají a jak by bylo možné se jim eh, vyhnout a jak se vrátit k růstu. Dobře, takže vidím, že další otázky nejsou, takže možná byste nám teď mohli dát pár odpovědí. I will try. Um, the last... Pokusím se. Eh, čili to, co jste teď řekl, to už v podstatě samotné byla eh, docela studie. Dobře, já se tedy pokusím. This question, I, I think the question... Já se domnívám, že ta otázka zda eh, poslanci kontrolují ty správné věci tak, aby mohli eh, skutečně vykonávat politický dozor nad rozpočtovým procesem, to znamená, kolik prostředků věnovat na to či ono a pak zda byly vynaloženy rozumně. Tak já myslím, že to velice souvisí s tím, co jste řekl na závěr, to znamená, eh, to je to určení prostředků pro určité účely, stanovovat si cíle, co vlastně chceme dosáhnout spíše, než kontrolovat, jestli eh, instituce provedla všechno správně, tedy zpětně kontrolovat. Jedným příkladem potíží a možná tedy určitá forma toho, o čem jste hovořil, je toto. Když jsem vedl rozhovory s parlamentními úředníky v Německu, a já myslím, že to je vlastně ta otázka rozdělení prostředků mezi poslanci, a mezi administrativou a v Německu je ta administrativa rozhoduje o velké části. Takže eh, ty peníze pro administrativu, ty, ty zůstávají víceméně stejné co do objemu, ale docela se mění jejich využití. Eh, byla zde vlastně otázka evropské finanční stability a tady třeba eh, bylo věnováno daleko více peněz na výzkum v této oblasti, zatímco politické záležitosti eh, ustoupily do pozadí a některé byly úplně zastaveny. Takže když se zaměříme pouze na čísla, jakkoliv jsou transparentní, tak eh, de facto ta čísla vám neřeknou o co parlament ve skutečnosti usuduje, co dělá tady v tom smyslu, na který jste se ptal. Je to prostě tak, že ačkoliv třeba celkový, celkové množství prostředků v určité kapitole je stejné, tak eh, zpráva, která tedy se dívá do budoucna, eh, tak může vlastně říci, na co se chce parlament zaměřit a kam chce prostředky nasměrovat. Já eh, myslím, že eh, parlament eh, skutečně potřebuje zdroje, poněvadž odvádí významnou práci. A to je vlastně otázka nákladu na demokracii. Je skutečně dobré utrácet tolik peněz za parlamentní práci, čili tady ta odpověď by potom byla v tom, co parlament de facto chce dělat. A to, co já jsem se dozvěděl z interview, které jsem vedl, je, tam zaznělo to, že je třeba, abychom eh, více vysvětlovali ty jednotlivé rozpočtové položky, poněvadž eh, zdá se, že Eh, někam se dávají peníze stále a na nic to není, ale ve skutečnosti se provádějí poměrně hluboké změny a má to hluboký význam. Další věc, když tedy pracujeme na dalších jiných systémech eh, organizace, tak my klademe velký důraz na transparentnost. Eh, když sestavujeme rozpočet na příští období, tak eh, je třeba vysvětlit, odkud přicházejí zdroje a kam eh, půjdou. Čili ta eh, politická debata by se měla tedy soustředovat více na užitečnost těchto prostředků a já myslím, že o to vám taky jde. A také de facto se zaměří na efektivnost těchto prostředků, tak jak to, jak se to dělá třeba na úrovni města obcí v mnohých případech. Čili tolik k, tomu, k této věce. Eh, chcete se k tomu také vyjádřit, eh, paní kolegyně? Tak já bych především chtěla poděkovat eh, za komentáře, které jste řekli v naší studii a pokud se týče otázky pana Grebrandyho, nedostatku informací eh, v souvislosti s absolutoriem. My eh, samozřejmě jsme narazili na potíže při identifikaci těchto informací, no při tom, abychom se k ním vůbec dostali, protože eh, mnohé parlamenty mají velice uzavřené, velice internalizované postupy udělování absolutoria neuplatňuje se tam tolik transparentnost a zveřejňování. My jsme zjistili, že publicita, která se věnuje nejenom tady té externí auditní zprávě, ale třeba také k postupu, jak se to dělá, tak ta publicita tam není nějak zvlášť velká. My jsme často naráželi na potíže právě přístupu k informaci a e, my jsme tady museli používat různé nástroje, e, jako jsme se snažili e, jak si analyzovat věci u pracovního stolu a tak dále, prostě abychom zjistili, jakým způsobem ta analýza vůbec může probíhat. Dobře, děkuji. Vidím, že další otázky nejsou, takže zvážíme, jak tedy naše další práce na základě této studie bude probíhat, na co ji vlastně můžeme použít. Já vám děkuji za skutečně obsáhlý půl informací pro další debaty. Děkuji. Ja, ich darf dann diesen Tagesordnungspunkt abschließen. Tím eh, uzavíráme tento eh, bod jednání a přicházíme k bodu dalšímu. Spravodaj, eh, ne, spravodaj se nehlásí. Takže jsme u bodu 14 skutečně a to je delegace do Antwerp a Rotterdamu 19. až 20. září. Spravodajkou je kolegyně Iliana Ivanová a půjde o výměnu stanovisek. A já bych se zeptal paní zpravodajky, zda si přeje promluvit. Prosím. Uh, no Není pochyb o tom, že přístavy Antwerpy a Rotterdam představují nejdůležitější místa pro výběr tradičních vlastních zdrojů. Unie a delegace navštívila tyto přístavy, hodnotila tam současnou situaci a také celní systém kontroly. A bylo důležité pochopit, jak v praxi funguje tento systém. A druhý, druhá věc, tedy jak fyzický dohled a dokumentární kontrola elektronickou cestou je uplatňována v Antwerpách i Rotterdamu. A měli jsme konkrétní otázky, o které jsme projevili zájem, jak Evropa řeší záležitost Herkules a uvítáme informace o tom, zda úřady dostávají financování z programu Herkules pro nákup v zařízení, jak toto financování funguje v praxi. V roce 2010 byl zaveden tedy systém vyclívání bez papírového podkladu, paperless customs a chceme vědět, zda tento systém byl efektivní. A zjistili jsme tedy, že ten systém se zcela neuplatnil a že kontroly probíhaly nedostatečně efektivně, což vedlo k dovozu pašovaných, padělaných cigaret. A proto bychom uvítali další informace o vývoji v této oblasti. A podle Eh, poznámky politického oddělení. Nemáme konkrétní informace o výběru celních poplatků z Rotterdamu, protože komise schromažuje údaje pouze na úrovni členských států a přímé kontakty eh, s celní zprávou a s celním úřadem byly neúspěšné v tomto směru. Domníváme se, že za účelem jasnosti a transparentnosti a podílu těchto velkých přístavů bychom chtěli získat více informací od příslušných orgánů. A v neposlední řadě podle výročních zpráv komise z roku 2011 a podle auditu Evropského účetního dvora existují nedostatky v belgickém systému vyclívání a účetnictví. To se týká právě tradičních vlastních zdrojů. A to bude další otázka, kde uvítáme další vysvětlení. A to je vlastně hlavní účel naší návštěvy. Děkuji. Já vielen Dank. Eh. krát děkuji. Paní zpravodajko Ivanova, Chtěl bych přivítat Tino Egomon, který je zde za komisi a dále Katlin Klás. Pracují na generálním ředitelství pro rozpočet a taxit. Mohli byste případně zareagovat na otázky, které zde uvedla paní Ivanova? Byli byste ochotní říci, jak se na to díváte, jak to hodnotíte, případně které aspekty z hlediska komise sehrávají zvláštní roli, komu mohu udělit slovo. Pan Egmont. Ráno. Já mohu hovořit za Belgii, protože Belgie je zemí, kde já provádím inspekce jménem komise v oblasti vlastních zdrojů. A je pravda, že existují problémy, co se týče účetnictví zaučtování celních poplatků a to souvisí s tím, že v roce 2007 došlo k centralizaci účetnictví do, jedné, do jednoho úřadu. Dříve těch úřadů bylo 57. A také zavedli tedy elektronické celní deklarace v roce 2007, takže to znamená obrovský nový systém a narážejí na problémy, protože nedošlo k dostatečnému ověřování, šlo se cestou velké rány, Big Bang a proto jsme již provedli v roce 2008 několik inspekcí na toto téma a následkem toho došlo k revizi plateb a stále máme potíže, co se týče důvěryhodnosti a spolehlivosti účetního systému a to se týká i částek, které jsou převáděny do evropského rozpočtu. A proto jsme požádali, aby provedli externí audit na to, jak systém funguje. Nejdříve to určitou dobu trvalo, než jsme je přesvědčili. A v případě veřejných zakázek, tedy to znamená, že ten termín je koncem října, dojde k výběru externí konzultantské firmy a proběhnou tedy kontroly v oblasti tradičních vlastních služů, tedy proplácení částek, které si nárokují zpětně od komise v rozsahu 2,6 miliardy. My jsme odmítli toto proplatit, než uvidíme výsledky auditu. To je první část. Druhá část se skutečně týká spolehlivosti účetního systému a certifikace účetnictví externí ověřeným, tedy certifikovaným účetním. Zahájení těchto externí kontrol bude konec října, první výsledky v prosinci, koncem tedy roku. To je takový celkový rámec, pokud jde o systém výběru a účetnictví u tradičních vlastních zdrojů. Pokud jde o neefektivní kontroly, tady bychom měli být opatrní v tom smyslu, že tady nejde o frekvenci a počet kontrol. Můžete mít země, kde máte 0,5 kontrol, ale pokud se to opírá o velmi kvalitní hodnocení rizika a dobré rizikové profilování, tak nic nebrání tak nízkému procentu, protože to je obecný trend v Evropě. Jde o zjednodušování a usnadnění a podobně. A to je podpořeno kvalitnějším hodnocením rizika. A to také zdůrazňuje v členských státech snížení počtu kontrol, zejména při procení zbožu, zboží musí být kompenzováno následnými kontrolami. Tedy pokud eh, obcho- eh, kontroly probíhají tedy v místě podnikání prodejce následně. Taková je situace, co se týče Belgie. Nizozemsko má také velmi nízké procento kontrol a tady už mě říct, že dochází k velké konkurenci mezi oběma přístavy takže Nizozemsko bylo na prvním místě, pokud je o zjednodušení. A Belgie vlastně musela následovat, protože jinak by přišli o zakázky. Takže to jsou mé úvodní poznámky. Mnohokrát děkuji, pane Egemont. Ještě se někdo hlásí? Pan Gajer. Možná jsem pozorně neposlouchal teď, ale můj hlavní zájem na této delegaci spočíval v tom, abychom eh, vlastně vysledovali eh, dopady zprávy účetního dvoru právě rok předtím. Tam kolegové z účetního dvoru hovořili o některých nedostacích a o tom, že nepříliš rychle se toto prosazovalo do praxe. Byly tam určité nepřesnosti, které souvisely právě s některými ztrátami. Já bych se na to nedíval pouze jako z hlediska kontroly rozpočtu, z hlediska výdajů evropských peněz, ale jde také o to, zda všichni zájemci se dostanou k těmto prostředkům. Takže v rámci těch finančních zájmů jde také o to, zda se dosáhne optima z hlediska adresnosti těchto finančních prostředků. Moje otázka na komisi spočívá v tom, zda mm, nás komise může informovat o tom, zda po zprávě účetního dvoru, který kterou jsme také kritizovali. E, zda poté došlo k, nějaké, k nějakým důležitým změnám, to je první otázka. A za druhé, zjednodušování vítáme v principu, protože e, to samozřejmě souvisí velmi úzce s přesností těchto kontrol. Děkuji. Hlásí se ještě další kolegové. Nevypadá to tak. Takže prosím komisi, aby zodpověděla tuto otázku. Uh, uh, My také jsme s velkým zájmem uh, přečetli tu zvláštní zprávu účetního dvora o zjednodušování a na základě toho jsme sestavili několik inspečních týmů a v letech 2009 a 10 jsme navštívili všechna tato místa a zajímali jsme se o strategii, obecnou strategii eh, celní kontroly. A zajímalo by nás, co vlastně musí předcházet tomu, než se udělí eh, výjimka pro zjednodušený postup. A je to vlastně tak, že zjednodušenému postupu musí předcházet tři audity. Audity, které se provádějí v prostorách operátora, kontrolují se veškeré dokumenty, faktory a tak dále. Zjišťuje se, zda systém je možno kontrolovat i v případě, že se bude používat zjednodušený postup. Na druhé straně ovšem je pravda, že pokud je těch zjednodušení příliš mnoho, komplikuje to kontrolu. A z tohoto důvodu komise poukazuje na to, že e, tato redukce e, se má vyvážit e, většinou tedy větším počtem eh, inspekčních kontrol těchto operátorů, čili takto by to vlastně mělo probíhat eh, v rámci celního odbavení. My jsme tady během dvou let prováděli inspekce eh, zaměřené na obecnou celní strategii. Pak jsme se zaměřili na zjednodušení a lokální postupy Čili šlo o to, aby to zboží bylo proclíváno přímo v prostorách operátora a dále jsme se zaměřili na antidumpingová cla a jejich obcházení a zejména zjišťování pokusu a jejich obejití. Čili to jsme zahrnuli do rizikového profilu v rámci systému řízení rizik. Celkem pět let jsme se zaměřovali na celní kontroly a na tomto základě jsme vypracovali tematickou zprávu eh, na našem úseku, kde jsme poukázali na nedostatky, bylo jich kolem 170. A mohu říci, že víc než dvě třetiny eh, již byly vyřešeny ve spolupráci s členskými zeměmi a členské země v současné době intenzivně pracují na jejich eliminaci. Čili poměrně hodně nedostatků jsme zjistili, ale e, velká část již byla vyřešena. Tak nevím, jestli jste spokojeni s touto odpovědí na vaši otázku. Ano, děkuji vám, pane Egemonte. A nyní nabízím slovo ještě jednou Ivaně Ivanové. Nepřeje si promluvit dobře, tak v tom případě se těšíme na návštěvu těchto dvou přístavů naší delegací. No a poté, co proběhne, můžeme provést vyhodnocení všeho, co jsme tam viděli. Já děkuji představitelům komise za to, že se dostavili na eh, naši debatu. A tím končíme tento bod. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu, a to je delegace do Španělska, eh, která, kterou vedl pan Vogn. A on tedy dostane slovo jako první. Myslím, že tedy ta delegace neměla snadnou práci, poněvadž bylo třeba diskutovat celkem delikátní témata, jak se španělskou vládou, tak také s představiteli regionu. Já tedy dávám slovo kolegu Dereku, kolegovi Dereku Vognově. Děkuji, pane předsedo. Jak jste řekl, eh, nebyla to nejsnadnější eh, delegace, ale myslím, že byla velice zajímavá a také eh, svým způsobem zábavná v červnu letošního roku. Já bych především chtěl poděkovat členům této delegace, včetně vás osobně, za to, že se účastnili a také chci poděkovat eh, našemu sekretariátu, asistentům, kteří k tomu přidali mnoho hodnoty. Jí šlo o to, že eh, Španělsko eh, dostává obrovské množství evropských peněz, bude to kolem 35 milionů eur v letech 7 až 13 ale v období 2000 až 2006 DG eh, Regio shledalo řadu závažných nedostatků v využívání těchto fondů, včetně kohezních fondů. Proto bylo rozhodnuto vyslat zjišťovací misi do Španělska. Než jsme přijeli na místo, Eh, tak se psalo v novinách, že eh, do Španělska se chystá delegace mužů v černém, kteří budou eh, říkat Španělům, co mají dělat. Samozřejmě my jsme neměli černé obleky a byli tam nejenom muži, ale také ženy na naší delegaci. My jsme začali setkáním s ministrem pro evropské záležitosti a my jsme mm, se snažili tedy hovořit o chybách, ale snažíme se také být eh, jaksi pomocní a identifikovat, eh, jak to zlepšit do budoucna. Eh, pan ministr určitě nás ujistil, že se bude snažit zlepšovat efektivitu řízení a kontroly. Na prvním, v prvním den jsme se také setkali s ministrem eh, financí, veřejné zprávy a dále se generálními tajemníky, které mají na starosti evropské fondy. Hodně se hovořilo o takzvané modifikaci, čili eh, to je, že při zadávání zakázek velice často dochází potom úpravě původní eh, smlouvy a tak dále. Čili eh, to je věc, kterou jsme se zabývali. Dále ministerstvo financí, s příslušným ministrem jsme se setkali a ministerstvo financí je jedním z největších příjemců evropských peněz a debatovali jsme možnost odprodej nepotřebných letišť a eh, dále eh, další organizační záležitosti, poněvadž Eh, ve Španělsku je zhruba 45 různých organizací a orgánů, které jsou jakýmisi prostředníky v řízení a rozdělování těchto peněz. A myslela si, tedy, tedy na španělském straně existuje přesvědčení, že vzhledem k tomu, jak decentralizované je řízení státu, je nutné, aby tam bylo těchto 45 orgánů. Druhý den jsme byli ve Veneci, Veneci, Valencii a e, tam jsme se dostavili tady eh, Eh, rychlým, rychlovlakem a tady bylo možné, měli jsme možnost tady sledovat přímo eh, pilota tohoto vlaku při práci. Eh, Španělsko je zemi, která má nejvíce rychlo železnic v Evropě a je na druhém místě ve světě. A samozřejmě tyto prostředky jsou velmi drahé. Dále jsme eh, navštívili eh, projekt eh, ekologických materiálu, brownfieldový projekt a debatovali jsme to, jakým způsobem se v, této, v tomto regionu uplatňují a vynakládají prostředky EU. Potom jsme měli Eh, tiskovou konferenci spolu s regionálním eh, prezidentem, možná hitmanem, za velkého zájmu novinářů a tady také jsme se pokoušeli tedy eh, spíše se představit jako ti, kteří přicházejí pomoci. Poté jsme se zabývali jedním projektům, která se týkal cestovního eh, ruchu a s, mm, debatovali jsme s představiteli regionální zprávy. Dále jsme navštívili jsme navštívili agenturu, která vydává eh, obchodní značky. A poslední den jsme strávili v Madridu a debatovali jsme o regionu Andaluzia a Castilla La Mancha k Andaluzii bylo řečeno, že většina chyb pochází z jednoho konkrétního případu a u La eh, eh, tam jsme se zabývali detaily eh, systému řízení peněz právě v tomto regionu, který nebyl příliš dobrý. Na závěr jsme měli tedy závěrečnou tiskovou konferenci a tam já jsem opět zopakoval, eh, zopakoval to, ten hlavní signál a sice, že eh, my jsme eh, tedy to, co je vlastně naším cílem této debaty a my jsme tento statement se snažili dát prostě všem a předem, aby kolegové tedy věděli, co hodlám říci a tak aby to eh, vlastně pokrývalo všechny ty hlavní body. Takže myslím, že to mělo podporu většiny členů delegace. Já jsem eh, potom dostal ještě několik připomínek, eh, možná, abychom říkali, místo operačních programů, strukturální fondy a tak dále, čili to byly drobné úpravy, ale myslím si, že obecně kolegové tuto zprávu celkem přijali jakožto eh, zdravou reflexi toho, co jsme ve Španělsku absolvovali. A jak říkám, byla to docela zábavná návštěva. Děkuji eh, kolegy Vognovi za tuto zprávu. A teď bych přivítal pana Adarita Pinta, eh, šéfa úseku DG Radio a dále kolegu z DG Ample. Eh, chcete-li si tedy eh, vzít slovo a vyjádřit k tomu z hlediska komise, prosím. Yes, thank you. Děkuji za udělení slova. Já jsem se nezúčastnil na této cesty, byl to kolega, který je v současnosti nemocný a který se omlouvá z dnešního jednání. Ale měli jsme možnost si mít názory na tuto záležitost. A v DG Regio Vítáme zprávu delegace na návštěvy ve Španělsku, protože přichází ve velmi vhodné chvíli, když hodnotíme pokroky, které souvisí se zjištěními komise a účetního dvora v souvislosti s situací ve Španělsku. Jsme přesvědčeni, že byl dosažen dobrý pokrok, pokud jde o kontrolu a řízení těch chyb, které byly zaznamenány v minulosti. My jsme tedy nepřerušovali platby, ale bohužel ty chyby byly systémové v minulosti, zejména se to týkalo veřejných zakázek a řízení v oblasti finanční. Museli jsme nedávno jednorázově řešit situaci u některých eh, orgánů na střední úrovni. A máme také konstruktivní návrhy, které se týkají zjednodušeného kontrolního systému. A domníváme se, že období 2014-2020 bude velmi pozitivní z hlediska tohoto zjednodušení, protože dojde ke snížení počtu orgánů střední úrovně a prostředníků. A to, že jsou zjištění k této zprávě a pokud máte další otázky v souvislosti se současnou španělskou situací, tak jsme připraveni eh, reagovat s konkrétními informacemi. Děkuji mnohokrát. Ještě někdo se hlásí? Členů našeho výboru. Paní Ayala Sanda, máte slovo. Sí, bueno, yo también escuchar al señor Ortiz porque... Děkuji. Já jsem si vyslechla tato vystoupení. Vím, že ještě někteří kolegové mm, budou chtít vystoupit. Já souhlasím s tím, co tady uvedl eh, kolega Vogan. Jsou tady ještě některé otázky, které jsou stále aktuální zástupce Evropské komise vystoupil. Já bych mu ráda položila několik otázek. Když jsme se dostali na místo, tak ehm, jsme konstatovali vynikající auditorskou zprávu z hlediska eh, tohoto kraje Valencie. Byla bych ráda, kdyby komise nám eh, řekla, co si konkrétně o této zprávě myslí. Eh, byl to poslední den, kdy jsme se zabývali tímto bodem. Pak je tady otázka úlohy zprávy na lokální úrovni. Eh, tato úloha byla specifikována také komisí. V každém případě jsme konstatovali, že toto oddělení, tato jednotka pokročila že zde byla snaha vyloučit systémové chyby. Došlo tedy k hmatatelnému eh, výsledku. Možná, že se to mohlo uvést eh, mezi posledními body, ale byl to vlastně poslední den, který jsme tam strávili. Neměli jsme tolik času, abychom to zdůraznili, ale celková bilance je pozitivní. Rádi bychom věděli, zda zpráva těchto úřadů ve Valencii byla dokončena, zda komise dostala tuto zprávu a jaký je názor komise na tuto zprávu. Jedná se o jev, který známe ve Španělsku. Obec Valencie požádala o evropskou pomoc v souvislosti s problémy, které má tento region. Děkuji. Ještě někdo se eh, hlásí? paní Joris, dobrý den. Nejdříve bych chtěla poblahopřát. Španělské delegaci. Tato mise byla plodná a umožnila vyjasnit několik záležitostí. Hovořilo se o strukturálním fondu. Já bych v této souvislosti nechtěla položit technickou otázku. Eh, ostatně i s eh, těmi připomínkami souhlasím, nejde o technický aspekt této záležitosti. Ale zároveň to není úplně nejpodstatnější bod této návštěvy. Mnohokrát děkuji. Ještě se někdo hlásí z členů výboru? Vypadá to, že tomu tak není. Takže opět bych se obrátil na zástupce komise. Zda bych chtěli zodpovědět otázku paní Jela Senderové. Prosím, máte slovo. Mm-hmm. Uh, Odpovím za DG Regio, za Valencii. My a účetní dvůr jsme v minulosti řešili významné nedostatky, významné problémy. Můžete se trošku přiblížit k mikrofonu? Takže potvrzujeme, že významné nedostatky byly řešeny komisí a účetním dvorem v roce 2010 ve Valencii. Španělské úřady na základě tlaku komise aplikovali globální akční plán, který se týkal změny systému a byla opět provedena kontrola veškerých výdajů k určité chvíli, kdy byly právě zjištěny ty nedostatky. Následně jsme dostali od regionálních úřadů potvrzení, že veškeré nedostatky byly napraveny z vlastní iniciativy. Takže můžeme potvrdit, že došlo tady k nápravě, ale co se týče problému s těmi zprostředkujícími orgány, tak problémy přetrvávají. A jeden z orgánů Agencia de Valencia Perlo Turismo tady nemůžeme potvrdit, došlo k vyřešení problému, ale dostali jsme zprávu do španělského orgánu, že tato agentura už nebude nadále spravovat strukturální fondy. Takže můžeme potvrdit, že jsme nedoš, nedostali žádné tedy požadavky na platby od této agentury. A pokud je o Impiva, tedy zprostředkovatel státní podpory, problémy přetrvávají a auditní orgán nemohl potvrdit, že vše bylo vyřešeno, ale můžeme potvrdit, že nepřihlásili žádné výdaje po zjištění těch problémů, takže Impiva zatím je ve stádiu před, tedy přerušením plateb, protože komise platit nebude, dokud auditní orgán nepotvrdí, že doporučení byla realizována. Takže zbývající otázkou je, že i když EVT tedy nebude přihlašovat žádné požadavky na platby, takže tam tedy ty věci jsou řešení. Děkuji mnohokrát, pane Pinto. Pan Von, náš vedoucí delegace, požádal o prohlášení nějaké DG Empl tedy za DGM pro rok 2010. DGM pro vyjádřila výhrady u 13 operačních programů v roce 2011 ze 42 jsme, tedy DGM vytvoří akční plán a zaznamenala významné zlepšení při řídících a kontrolních systémech ve Španělsku. V této chvíli jsme tedy sdělili, byli jsme v komunikaci s delegací, jaká je situace, pokud je o přerušení plateb a u hlavních programů ve Španělsku, tedy Adaptabilat i Empleo, tam došlo k částečnému přerušení programu zejména v závislosti na těch zprostředkovatelích. A u dalších hlavních programů Luča tam došlo k, k částečnému přerušení u jednoho zprostředkujícího orgánu. Takže ve srovnání s předcházejícími lety došlo ke značnému zlepšení situace. A to je tedy současný stav. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych dát slovo Dereku Vonovi k závěrečnému vyjádření. Já budu stručný ve svém závěru. Chci poděkovat za vysvětlení a vyjasnění těch návrhů, tedy a uvítám zahrnutí do zprávy. Já chci poděkovat dalším kolegům za otázky a poděkovat eh, komisi za zodpovězení některých připomínek. A myslím, že bylo užitečné, že komise potvrdila to, co jsme zjistili při návštěvě delegace v červnu, to jest, že došlo k chybám, k problémům se řízením kontrolního systému, ale byla provedena zdokonalení. A je tu prostor pro další zlepšení. To byl také závěr delegace z června a nic dalšího nemám. Děkuji kolegové. Děkuji mnohokrát. Děkuji všem, kteří přispěli k úspěchu této cesty. Myslím, že bylo nutné to takto také probrat a hovořit o tom obecněji. Tedy jakým způsobem budeme řešit otázku strukturálních fondů, které jsou předmětem sdíleného řízení. A jsem přesvědčen, že nové finanční řízení přispěje k tomu, že komise bude moci monitorovat řízení v členských státech, ale hlavní odpovědnost leží na členských státech a na regionech. Takže děkuji vám mnohokrát za tyto informace a mohu tedy uzavřít také toto téma. Ja, wir sind damit auch äh, am Ende. Takže tím jsme se dostali na závěr jaksi veřejného zasedání našeho výboru. Děkuji mnohokrát všem, bylo to intenzivní zasedání. Děkuji tlumočníkům a sekretariátu v rámci tohoto přístupného zasedání. Uzavírám toto zasedání a prosím, aby koordinátoři zde zůstali. Za pár minut budeme pokračovat. Děkuji. Okay, um, dear colleagues, uh, dear coordinator colleagues, I just uh, will check if everybody... Takže, eh, kolegové, eh, já teď eh, zkontroluji, jestli zde mohou být všichni